Good morning. We begin our eh, meeting. Dobrý den, zahajujeme naše jednání. Prvním bodem na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Nemáte-li žádné změny, které byste navrhli, můžeme pořad jednání považovat za přijatý eh, a pak schválení zápisu schůze 8.5. Mm, a 8 června, ehm, tak budeme také považovat za schválený. Další je oznámení předsedkyně paní Katerina Marcelino, portugalská ministrině pro občanství a rovnoprávnost měla přijít na naše zasedání, avšak sekretariát nás informoval, že paní Marcelino bohužel dorazit nemůže a bude sjednáno náhradní datum pro její návštěvu. Bod 3.2. Písemný postup z 23. a 28. června se koordinátoři výboru rozhodli připravit výbor z, při, zprávu z vlastního podnětu o situaci žen s postižením a Eh, alokovat její skupině EPP pro dvě body, tedy jednak připravit zprávu eh, věnovanou eh, karcinomům u žen a tak, také v skupině FDD alokovat dva body a pak odložit misi do Švédska, která byla plánována v prosinci 2017 a také zrušit naplánované jednání na 31. srpna, aby, kdy se mělo hlasovat o pozměňovacích návrzích s tím, že zpravodaj bude mít možnost e, zavést změny, pokud to bude nezbytné. A to je všechno z oznámení předsedkyně. Dalším bodem na našem pořadu jednání je předsednictví rady a vyslechneme si prezentaci programu nového předsednictví Evgenie Osinovského, ministra zdravotnictví a práce eh, Estonska. Vítáme vás eh, mezi námi a předávám vám slovo. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji mnohokrát. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych na úvod chtěl poděkovat za příležitost vás na tomto místě pozdravit a eh, hovořit o tomto důležitém tématu, které je také mojí odpovědností jakožto ministra. Patří to také do mých priorit. Na úvod zmíním, co jsem již řekl, tedy význam genderové rovnosti, Eh, kde to vnímám tyto záležitosti, které by, pokud jsou nerovné, mohly znamenat nehumánost, protože diskriminace je v jádru špatná, nevnímá lidi jako lidské bytosti. Eh, nerovné zacházení na základě genderu není ani pragmaticky dobré, protože lidé nemohou realizovat svůj potenciál, pokud ženy nemohou e, zajistit seberealizaci. Dochází k horizontální, vertikální segregaci na trhu práce s tím, že dochází k nerovnému sdílení moci Nerovnost také vede k násilí a proto je genderová nerovnost nebezpečná. Ženy a menšiny zaznamenávají více násilných útoků Když jde A v tomto směru je svět poměrně nebezpečný. Z tohoto důvodu také um, docházíme že pra- k tomu, že nerovnost mezi muži a ženami je překonána. Proto je důležité proti této nerovnosti bojovat a e, samozřejmě rovnost mužů a žen je otázkou nejenom morální a prvek demokracie, ale ženy e, a dívky si zaslouží rovné zacházení z hlediska e, toho, že mohou dosáhnout, mohou zajistit politický a hospodářský pokrok. Jsem velice rád, že EU do této oblasti výrazně přispěla. Právě proto, že Evropská unie od svého počátku zdůrazňuje genderovou rovnost. Například my jsme stanovovali cíle pro genderovou rovnost jako podmínku pro přistoupení a to také ve vyjednávání s třetími zeměmi. Samozřejmě, my sami jsme často frustrováni nedostatkem pokroku, ale musíme mít na paměti, že není žádné jiné, žádné jiné místo na světě neinvestovalo do genderové rovnosti více než eh, Evropská unie. A jsem velice rád, že v nadcházejících šesti měsících může Estonsko přispět do iniciativ EU v této oblasti za prvé Důležité je, že mm, učiní krok dál ve vytváření možností pro rovn, Eh, rovné využívání příležitostí trhu práce a se souladění s rodinným životem, sdílením odpovědnosti eh, v péči o děti eh, mají také význam pro to, aby se ženy mohly lépe zaplnit, zapojit do trhu práce a zároveň muži se více zapojují do rodinného života. V tomto kontextu se bude předsednictví ve svých prvních diskusích zaměřovat na ambiciozní návrh směrnice o rovnováze práce a soukromého života. Bude to také tématem diskusí na neformálním zasedání ministru EPSCO v Talinu, které proběhne již příští týden. Zaměřujeme se na rovnováhu rodinného a pracovního života z hlediska nového uspořádání rodiny a nových typů práce. Estonsko patří k zemím, kde je největší eh, rozdíl mezi odměňování žen a mužů a vnímáme tady určitou segregaci i ve vzdělávání. se platformy se snažíme také přijmout závěry rady, které budou věnovány trhu práce. Tady eh, Toto se odráží v práci Institutu pro genderovou rovnost, která se snaží ukončit segregaci a upravit právní předpisy tak, abychom eh, smazali rozdíly v odměňování mezi ženami a muži. Také jsou návrhy pro další zainteresované subjekty, jak skončit se segregací a jejími negativními dopady. Eh, také připravujeme zahájení eh, dalších aktivit věnovaných genderové rovnosti, konference příští eh, podzim říjnu eh, v Bruselu bude projednávat takzvaný index genderové rovnosti. Sdílení rovnosti a hospodářská nezávislost žen Tady v této souvislosti je vertikální segregace poměrně zásadní. Příliš málo žen působí eh, v oblasti vědy, technologie, a to ani nezmiňuji politiku a vládní kruhy. Komise navrhla na, eh, připravila návrh směrnice, který by se věnoval zastoupení žen ve vedeních společností. Členské státy však k této otázce přistupují trošku jinak. Rada proto se snaží připravovat text, který je flexibilnější, nicméně Během diskusí za malského předsednictví jasně vyplynulo, že podstatná část členských států i nadále řeší otázku subsidiarity. Nicméně, pokud dojde ke změně eh, pozic členských států, budeme hledat nejlepší cesty, jak postupovat s tímto návrhem. Rok 2017 byl Evropskou komisí označen za rok proti násilí na ženám. Eh, jsme přesvědčeni, že násilí na ženách, eh, ačkoliv je vnímáno jako privátní otázka, je marginalizováno. Nicméně skutečnost, že tyto trestné činy eh, páchají ti nejbližší, v rodinném kruhu žen by nemělo být polehčující okolností. Ehm, rovnost mužů a žen by měla být aplikována v každodenním životě. Já vám rád poskytnu nejnovější informace eh, o ratifikaci úmluvy v Estonsku na toto téma, kde se práce budou finalizovat září. Přistoupení EU k istambulské úmluvě samozřejmě představuje také jasný signál do budoucna. Během malckého předsednictví rada přijala rozhodnutí Eh, o podepsání Istanbulské umluvy eh, 13. června 2017 a eh, také víme, že to je součástí balíčku komise, je tam rozhodnutí o závěrech v tomto smyslu a my velice rádi budeme diskutovat o interních pravidlech formou etického kodexu, kde budou tedy nastaveny metody spolupráce mezi členskými státy a institucemi EU vedoucí k implementaci této úmluvy. Již se stalo tradicí v triu předsednictví, že se podepisuje společné prohlášení k genderové rovnosti. A v tomto prohlášení uvedeme priority tria předsednictví v nadcházejících 18 měsících. A poslední bod, který bych rád zmínil, je mm, mm, výroční fórum diverzity, které proběhne 6. 7. listopadu v Talinu ve spolupráci s Evropskou komisí. Akce má zvláštní význam, protože je to první fórum, které podporuje diverzitu ve východní části Evropy je eh, uspořádáno, aby bylo možné sdílit nejlepší praxi, včetně opatření na podporu genderové rovnosti v různých organizacích. Evropa ušla dlouhou cestu na cestě k rovnosti, ale ještě eh, jí dlouhá cesta čeká. Čendrová rovnost samozřejmě je eh, komplexní téma, není to boj pohlavy, ale je to společný cíl náš všech i přesto, že se neposouváme dopředu dost rychle, důležité je, že jsme nakročeni správným směrem. A mohu potvrdit, že jsme odhodláni eh, k dosažení této rovnosti, kde vznikne společnost, kde všichni sdílejí stejné hodnoty. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za vystoupení a přehled priorit estonského předsednictví v oblasti eh, práv žen a genderové rovnosti. A nyní bych ráda Eh, zahájila diskusi. První kolo otázek. Eh, eh, nejprve dám slovo koordinátorům, paní Kozlovskajevič. Děkuji vám, paní předsedkyně. Budu hovořit polsky, to je moje mateřština. Paní předsedkyně, dámy a pánové, především chci poděkovat panu ministrovi za velmi optimistická slova, která dnes padla v souvislosti s plánovanými aktivitami estonského předsednictví, ale také smýšlení estonské vlády na téma genderové rovnosti. Není to něco, co by bylo zjevné a vyřízené, ačkoliv je, toto máme eh, v dohodách, tedy ve smlouvách, o e, evropských společenstvích a v mnohých e, zákonech e, v českých zemích. Přesto tato rovnost stále v praxi není dosažena. Takže tato deklarace i toto smýšlení je velice důležité. Chtěla bych potrhnout několik bodů. Podle mě je velice důležité to, to, co jste řekl v souvislosti rovnosti ekonomické. My tedy o rovnosti hovoříme často jako o záležitost spravedlnosti. To jsou prostě třeba důchody, sociální záležitosti a tak dále. Ale to je prostě, nebo to je něco, co eh, de facto každému, každému, každý tomu rozumí. Ale eh, pokud odhledeme od těchto argumentů, Eh, tak nevyužívají se jiné argumenty a to je ekonomická eh, rovnost. Eh, prostě z hlediska ekonomického je nerovnost mezi muži a ženami prostě neracionální. Znamená to, že nejsme schopni využít talentů žen, které mají vzdělání například. Takže řekla bych, že ten ekonomický aspekt, ten je také třeba uchopit Eh, protože to také přispívá k nerovnosti. Eh, další eh, otázka, to je směrnice o dovolený. Je to důležitá směrnice a zároveň víme, že je hodně kontroverzní v souvislosti se subsidiaritou. Čili já doufám, že, že se budeme zabývat tedy tu legislativní stránkou, také právním základem, poněvadž je velice důležité, aby všechny eh, strany měly ujasněno, co všechno tady spadá do eh, kompetencí unijních. A samozřejmě eh, my jsme to dříve měli eh, trošku eh, jinak, ale tady tato nová směrnice už eh, skutečně hovoří o hm, otázkách dovolených. A ještě poslední otázka. A to je Istanbulská úmluva. Istanbulská úmluva byla podepsána Evropskou unii ale pouze eh, v rámci výlučných kompetencí EU. Chtěla bych se zeptat, jestli je v plánu eh, jednat eh, o, řekněme, doplňkových dohod mezi členskými zeměmi, aby tedy tato úmluva mohla být používána v širším kontextu v Unii. Tam se totiž také eh, to eh, zabývá otázkami právními, obchodování s lidmi, asilové otázky. A eh, to je tedy příliš úzký dosah. parlament toho takto kritizuje. Také se těším na ty konference, které se mají, ty dvě konference, které jste oznámil ano, je dobře, že se tady systematicky přistupuje ke všem problémům a doufám, že eh, také ve všech těch otázkách eh, bude také eh, ta genderová tématika zohledňována, poněvadž zejména ten, ta, ta digitální propast ta se také týká genderové oblasti. Děkuji mnohokrát. Gracias, presidenta, y en primer lugar, eh, por supuesto. Děkuji. A, a nejprve chci poděkovat panu ministrovi eh, za vystoupení, za to, že nás oslovil v tomto výboru, eh, kde můžeme diskutovat o našich názorech a eh, pořádáme iniciativy věnované rovnému postavení mužů a žen, bojujeme za spravedlivější a společnost. Mohu souhlasit s hlavními zásadami, které jste zmínil a celé jistě je důležité, aby se těmto cílům věnovaly všechny evropské instituce. Co považuji za zvlášť důležité, je tedy závazek, aby se tyto obecné zásady eh, uplatňovaly v praxi, aby se staly realitou. A v tomto směru eh, vám můžeme dát důvěru a přivítat důležité iniciativy věnované genderové rovnosti. Bohužel se do této části mandátu dostáváme v situaci, kdy se řada těch závazků nedaří konkrétně plnit. Eh, proto uvítáme konkrétní kroky. Jsme velice rádi, že se ratifikuje Istanbulská umluva a blahopřeji vám k tomu. A samozřejmě těmto tématům se bude dále diskutovat v září tohoto roku a musíme také teprve vyčkat, jaký bude dopad ratifikace. Eh, jako důležité vnímám, že eh, právě eh, se tomuto věnujeme, aby naše závazky se staly skutečně realitou. I v této oblasti máme zprávu parlamentu, která se bude zaměřovat naší, na naši pozici vůči istambulské umluvě, Můžeme tady se zaměřit také na potírání genderové nerovnosti a to konkrétně v praxi. Já jsem naslouchala kolegům z EPP a také jsem naslouchala tlumočení a zazněla tam zmínka eh, o dovolených a pokud by toto bylo zmíněno na venek, tak by to mohlo vypadat, že způsob, jakým mezi sebou konzultujeme různé věci, kdy hovoříme o úloze, jak mohou oba rodiče, matky i otcové sehrát úlohu ve výchově dětí. Nejde jenom o mateřskou dovolenou, eh, spíše hovoříme o eh, prostoru k péči, pro, eh, k péči o děti. My ve výboru o ženy tento návrh Evropské komise vítáme a domníváme se, že toto se souladění rodinného a pracovního života je známkou pokroku a parlament k tomu zaujal stanovisko a rada bude vyjednávat s námi. Máme tedy směrnici, které, kde se nepodařilo dosáhnout souladu radě, podobně jako v případě zastoupení žen v pracovních radách, podnikových radách, tak eh, důležité je odblokovat takovou situaci ve radě, protože odtamtud vychází frustrace, tak jak jsem naznačila na úvod svého vystoupení. Témata na stole jsou, ale nedaří se nám dosáhnout pokroku a naší odpovědností je s tím něco udělat. A proto bych ráda apelovala na předsednictví. Zda eh, by se mohlo více snažit eh, a eh, podporovat zájem v radě o vyjednávání o těchto tématech. Jakmile vznikne společná pozice, tak zcela jistě budete moci s tím lépe pracovat a jsem přesvědčena, že se to bude dařit. Děkuji mnohokrát za to, že jste do našeho výboru přišel. Přeji hodně úspěchu, protože váš úspěch bude samozřejmě úspěchem všech mužů i žen, kteří věří v rovnoprávnost. Děkuji mnohokrát. A mnohokrát děkuji také za sebe, jako za, za stupkyně liberálů. Pane ministře, a e, chci podpořit slova která zazněla z úst kolegyně za SD, protože i vy jste použil výraz frustrace a i my se trošku frustrovány eh, prostě cítíme eh, v boji pr- za rovnoprávnost, ale ten boj nevzdáme, budeme v něm pokračovat. Děkuji za informace o situaci v Estonsku, o ratifikaci Istanbulské úmluvy, to je dobrá zpráva k problematice inkluze žen do digitální agendy, jak to tady zmiňovala kolegyně za EPP, bych ráda položila otázku. Vzhledem k tomu, že v digitální agendě je Estonsko světovým lídrem, eh, a je to také prioritou vašeho předsednictví, tak by mě zajímalo, zda máte nějakou představu o eh, tom, jak šířit dobrou praxi v této oblasti, jak zapojit ženy do digitální agendy více mm, jaké směřování tady vidíte dopředu a k vaší zmínce eh, o ženách, které by se více zapojovaly do vedení. Když říkáte, že byste jenom vyčkali, jak se situace projeví, tak tady bych ráda řekla, že pokud budeme chtít jenom vyčkávat na situaci, která bude pro ženy příznivější, tak by to u toho čekání také skončilo. Proto bych ocenila praktické kroky, praktické iniciativy, které budou nastaveny správným směrem. Děkuji. Thank you. And now Miss Lali... Děkuji, paní Valina. Gracias, buenos días. En primer lugar, Dobré ráno, děkuji vám. Eh, chtěla bych poděkovat poděkováním panu ministrovi za to, že mezi nás zavítal. My, eh, já vás tedy vítám v tomto výboru a děkuji za to, že jste nám přišel vysvětlit priority vašeho předsednictví. Eh, ten index rovnosti v Evropě není zcela uspokojivý, čili jsme na nějakých 52,9%. Tady už zasnělo, že bez účinných opatření asi nebude, tedy bude chybět politická vůle a že prostě takto nedosáhneme eh, cílů, které jsme si sami vytýčili. Eh, vidíme, že v mnohých zemích eh, ženské hnutí eh, spíše ustupuje. Nám trvalo 70 let, než jsme dosáhli rovnosti v odměně za práci, 40 let pro dosažení dělení zodpovědnosti za domácnost a další léta za rovnost na pracovišti a v dalších oblastech. To je velmi, velmi pomalý pokrok. E, vy jste ministrem pro zdraví a e, pracovní trh e, ve své země. Mě by zajímalo, jaká opatření chcete přijmout za svého předsednictví na zmenšení genderové propasti, zejména tedy na trhu práce a v oblasti slučování pracovního a soukromého života. Letošní rok Evropská unie vyhlásila za e, rok boje proti násilí na ženách. E, bohužel e, toto je negativním jevem v celé Evropské unii, včetně Španělsku. Máme dokonce tady číslo 59 žen, eh, které zahynuly, eh, zahynuly, tedy zemřely na následky eh, násilí. Čili je to právě nerovnost, která způsobuje tento typ násilí. Pokud vím, tak v Estonsku došlo k omezení prostředků, která, které se dávají k dispozici organizacím, které bojují za eh, rovnost žen. Eh, to jsou tedy eh, údaje od ženských organizací ve Estonsku, které jsou členskými organizacemi Evropské ženské lobby. A můžete nám k tomu něco říci? No a závěrem Eh, bych chtěl říct, že včera na tomto výboru spolu s výborem LIBE jsme přijali rezoluci volající po rychlé ratifikaci a naplnění Istanbulské úmluvy a eh, pro boj proti domácímu násilí a násilí na ženách. Můžete říct, jaká konkrétní opatření se chystáte přijmout, tak aby ve všech členských zemích byl zahájen proces ratifikace. A také e, služby, jaké služby se chystají obětem e, tohoto násilí, včetně uprchlíků. Děkuji, děkuji, pane, paní předsedkyně, děkuji vám, pane ministře, že jste mezi nás zavítal e, pro projednání priory vašeho předsednictví v oblasti genderové rovnosti. Já bych začal trošku obecněji. Eh, mnozí v tomto výboru máme takový dojem, jakoby agenda genderové rovnosti v posledních letech byla zablokovaná. My jsme prostě žádné hmatatelné výsledky neviděli už dlouhou dobu. A proto bych rád ráz povzbudil, abyste eh, ten trend obrátili, prostě změnili dynamiku, eh, kdy de facto eh, problematika genderové rovnosti nebyla brána zcela vážně. Kromě tedy té genderové problematiky a situace žen v Evropě, což víme, že je ještě daleko od cílu, tak vím, že tady jsou skutečně tři věci, kde můžete eh, věci změnit. Za prvé, a to jste řekl, eh, je to agenda eh, slaďování pracovního a soukromého života. A Eh, de facto komise k tomu vydala text, který podle mnohých z nás je eh, zcela neadekvátní, poněvadž ty cíle na národní úrovních jsou eh, tady opravdu velmi, velmi malé. Takže my bychom chtěli, aby tento text byl upraven a byl ambicioznější. Za druhé směrnice o ženách ve správních radách firem, která je zablokovaná v radě my tedy neočekáváme, že během vašeho předsednictví by se tento obtížné téma podařilo eh, odblokovat. Ale kdybyste eh, eh, dosáhli alespoň určité změny, alespoň tedy restartu a otevření nové perspektivy pro další jednání, to by bylo skutečně velice dobré. No a třetí věc, otázka evropského semestru. Eh, v prioritách, to jsem si všiml, chcete posílit eh, roli hm, toho procesu evropského semestru. Myslím, že to je velice dobře, poněvadž to je něco, eh, co my jsme, co, co my dlouhodobě žádáme, aby totiž genderové otázky byly zohledněny v celém tom procesu semestru. Čili já bych skutečně vás chtěl vyzvat, abyste opravdu eh, prolomil tady to, kdy, kdy eh, genderové záležitosti nejsou brány zcela vážně. Děkuji, paní Anna Jet. Děkuji. Já eh, děkuji panu ministrovi eh, za jeho představení priorit a já bych chtěla navázat tam, kde můj předřečník eh, skončil. Eh, vy jste mým 26. ministrem. A všichni nám tady odprezentovali, co by chtěli dělat v oblasti rovnosti a genderové a podobně. Já jsem tady už 13 eh, let a ta práce postupuje velmi pomalu a jsem velmi ráda, že se tady děje alespoň něco. Ovšem samozřejmě jsem frustrovaná. Jsem dokonce vstekla. A sice, že to tady prostě o tom eh, hovoříme pořád tak nějak v rukavičkách. Po Lisabonské smlouvě eh, je to tak, že Evropská unie v této oblasti má větší kompetence a může legislativně ovlivnit eh, to, co jak si o to, co nám jde. A skutečně je třeba se na to dívat také z hlediska eh, rovnosti šancí. A tak to není ani v radě, ani v komisi. A my jako ženy skutečně si uvědomujeme a pocitujeme, že to jde strašně pomalu. A tady, když si to trošku eh, v podstatě vypočtete eh, dopředu, tak to vypadá, že rovnost v oblasti penzí eh, bude tímto tempem dosažena někdy kolem roku 2070. A já myslím, že tady se skutečně dá něco udělat. Opravdu, Lisabonská smlouva, rovnováha mezi prací a soukromým životem, ano, tady skutečně je dobře, že se trošku něco tady děje, ale v té radě je třeba, aby se dělalo více. Ale přesto doufám, chceme vyvíjet tlak, ale vy skutečně můžete eh, aspoň něčeho dosáhnout a to, co přijde pro, po vás také. Čili já bych si skutečně moc přála, aby české země, tedy rada, posunuli tyto otázky výše na svém seznamu priorit. My tady děláme maximum a vy eh, můžete spoléhat na, naše, na naši podporu. Děkuji. Děkuji. Floor to for answers. Pane ministře, máte slovo. Thanks a lot for your, for your remarks and questions, of course. Děkuji za připomínky a otázky. Samozřejmě vy hovoříte o frustraci, o tom, že ten postup je nedostatečný pomalý a na tom se naprosto shodneme, já s toho také nejsem nadšený. Ale jsou určitá omezení eh, v tom, v čem můžeme, co můžeme jako předsednictví za těch šest měsíců udělat, tak abychom ulehvili eh, těmto frustracím, které trvají už eh, léta, ale v každém případě udělám vše, co bude v mých silách. Teď je konkrétní témata, která zde zazněla. Ehm, rovnováha mezi eh, soukromým a pracovním životem a příslušná směrnice. Rada několikrát zopakovala význam eh, toho podpořit eh, sladění soukromého pracovního života a předsednictví skutečně má tu čest zahájit diskuze k tomuto návrhu, který teď je na stole a už se na to těšíme. Jak jsem řekl, na neformálním setkání EBSCO příští týden to bude jedno z témat – o kterém se bude diskutovat. A souběžně na technické odborné úrovni bude probíhat eh, diskuze o eh, směrnici. Eh, říkali jste, že tady je otázka také ambicí. Někteří říkají, že máme příliš velké ambice, někteří příliš nízké a většinou pravda je někde uprostřed. Tady jste se také na otázku přiměřenosti a subsidiarity návrhu. A já si myslím, že když se na to podíváme, na podobnou legislativu, která v této oblasti už existuje, máme tady například mm, směrnici o rodičovské dovolené, Uvidíme, jestli se dostaneme dále. My samozřejmě budeme naslouchat názorům členských států jako předsednictví a musíme najít kompromis, ale doposud dva eh, národní parlamenty eh, vznesly tu námitku subsidiarity ale jde o téma, které je důležité a my ho určitě budeme řešit. A jsme si jistí dobrou spoluprací s parlamentem. Istanbulská umluva. Vítáme prozatímní zprávu, kterou připravil parlament. Myslíme si, že jde o užitečný vstup do diskuzí na radě. Naším záměrem je vás plně informovat o relevantních aspektech jednání, a to ve všech fázích, které budou probíhat. Také jde o příslušné setkání mezi zpravodaji, na těch už eh, se zpravodajové dohodli na podzimní období. Ehm, IKT, digitální agenda a ženy, to je další téma, na které jste se ptali. Eh, víte, že ten eh, sektor velmi eh, rychle roste, vytváří se tam pracovní místa a ženy tam nejsou dostatečně zastoupeny. A to platí pro veškerá, veškeré úrovně v odvětví IKT. Neexistuje proto digitální řešení tohoto problému, protože jinak bychom to velmi snadno realizovali. Otázka genderové rovnováhy mm, sebou nese řešení, která jsou taková, že na nich už pracujeme velmi dlouho a bohužel skutečné výsledky přicházejí až také až po velmi dlouhé době. Jde o otázku vzdělávání, samozřejmě segregace patří těm velmi významným tématům. Otázka dovedností IKT, i to uh, řešíme v závěrech rady na základě tzv. pekingské platformy. Ženy ve správních radách. Další téma. Opět eh, souhlasím mm, s vaší frustrací. Malcké předsednictví se se snažilo odblokovat eh, tu menšinu, která bránila projití na radě ale pokud nedojde k žádné změně v členských státech, v jejich pozicích, tak eh, situace je teď taková, že si myslím, že je nereálné, abychom v této věci nějak pokročili. Neznamená to, že to téma přestaneme úplně řešit. Bude o důležité téma, takže budeme nadále řešit to, jak se to vyvíjí a pokud se tam objeví nějaký prostor pro změnu, tak eh, ho samozřejmě využijeme. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za odpovědi. Paní Kozlovská Rajevič, eh, máte prostor na reakce. Eh, já přepraszam, že... Já se omlouvám, že ještě zdržuji, ale chci poděkovat panu ministrovi za odpovědi. Eh, chtěla by se ještě jednou vrátit k té digitální propasti. Je to nové téma, ve kterém se teprve orientujeme. Máme první zprávy, které popisují současný stav a chtěla bych říci eh, několik eh, údajů, abychom vycházeli ze eh, stejného základu. Nejde jen o to, že podobně jako jinde v digitální oblasti ženy nejsou příliš zastoupeny jako vysoké manažerky, tam jich ještě méně než jiné, ale jde o to, že Eh, ženy z té digitalizace eh, využívají méně. Méně eh, mm, používají třeba elektronické bankovnictví, elektronické karty, méně nakupují, prodávají na internet, méně pracují na internetu a méně se učí na internetu. To jsou rozdíly v procentech až desítkách procent. A ta digitální propast, tedy mezi gendery, respektive genderová propast v digitální oblasti eh, se zvětšuje. Estonsko eh, v této oblasti je spíše vzorem, čili mě by zajímalo, zda by bylo možné eh, dozvědět se takový větší přehled, jak to vypadá v členských zemích. Jestli ta genderová propast je různá, výrazně různá v členských zemích, poněvadž Myslím, že je to téma velice, velice důležité. A vy jako země, která je digitalizovanější než všechny ostatní, byste mohli navrhnout řešení právě pro tu digitální propast. Thank you, minister Johans. Děkuji, vaše reakce, pane ministře. Genderová propast v oblasti dovedností je obecně problém. A mm, zejména tady v té digitální oblasti, jak jste to zmínili, ale v různých zemích se situace samozřejmě liší. Ale jasné, že tady jsou ženy jak v odvětví, tak obecně eh, v digitální společnosti jsou ženy dostatečně zastoupeny a to závisí na příslušných dovednostech v oblasti IKT. Estonsko jako země poměrně mm, hodně pracovala na vzdělávání i na mm, trhu práce, kdy jsme se snažili mm, zprostředkovat lidem digitální dovednosti, zejména starší generaci. A určitě budeme eh, řešit také otázku narovnáváhy v platech v digitální oblasti, Hovořil jsem o té pekinské platformě v této souvislosti. Děkuji. Už žádné další dotazy, ptá se paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za vaši návštěvu v našem výboru. Děkuji také za eh, to, že jste nám představil vaše priority eh, k právům žen a genderové rovnosti. My vám přejeme i vašemu týmu úspěšné předsednictví a budeme čekat na konkrétní výsledky.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 colleagues, we continue our mm, meeting. Next point. Budeme pokračovat naším zasedáním. Dalším budem na našem pořadu jednání je souhrný rozpočet Evropské unie eh, na finanční rok 2018, veškeré oddíly. Eh, probereme návrh stanoviska. Spravodajkou je paní Barbara Matera, ale paní Kazovská Rajevič se vezme slovo místo ní. Děkuji, paní předsedkyně. Barbara eh, zde bohužel dnes nemohla být, ale nechala mi nějaké poznámky a já je přečtu. je vždy lepší, když eh, mám sdělený to, co chce říci eh, zpravodaj. V roce 2018 eh, výbor pro ženská práva se bude zaměřovat na cíle, jako je zajištění dostatečného financování a mm, to, aby to bylo zejména nadále prominentní téma u eh, práv občanů a eh, rovnosti práv, a to ve všech odvětvích, včetně digitál, digitální ekonomiky a eh, IT oblasti. Chceme zvýšit zapojení žen ve vědeckých oblastech, kde máme stále velkou genderovou propast. Abychom dosáhli těchto cílů, tak připomínám význam také genderového rozpočtování, tak abychom využili rozpočtové výdaje jakožto efektivní nástroj pro rovnost žen a mužů. Díky tomu eh, bychom mohli zvážit eh, genderové rozpočtování jako pilíř v rámci EU. A to i s ohledem na příští eh, víceletý finanční rámec. Měli bychom tam mít samostatnou položku pro cíle DAFNE. Pak ještě další dva velmi důležité body. Za prvé evropské programy a fondy jako Horizon 2020 a Evropský sociální fond by měly výrazně zajistit podporu ehm, podnikání žen, eh, přístup k půjčkám a eh, financování na základě kapitálu. Ehm, Evropská observatoř o násilí proti ženám ehm, řeší genderovou rovnost a je zapotřebí mít dostatek expertů a zdrojů, tak abychom je mohli synergicky využívat, tak abychom zabránili násilným činům. činům. Myslím si, že eh, zařazení eh, těchto cílů do usnesení je eh, zcela klíčové, tak abychom dosáhli zmíněných cílů. Já skutečně doufám, že pan Jurisam, pan zpravodaj, naše priority řádně zváží. Děkuji. Děkuji. Nějaké připomínky? Stínový zpravodajové. Lhouta pro předložení pozměňovacích návrhů je 25. srpna. A to vše. Bude následovat hlasování, které jsme naplánovali na 10.30. Takže do 10.30 si teď uděláme přestávku.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 weekend. And um, Colleagues, we continue our, our... Vážení kolegové, budeme pokračovat eh, tedy posilování eh, pravomocí žen v soukromém sektoru v EU. Návrh eh, zprávy jste připraveni hlas, hlasovat. Začneme. Okay. Okay. Kompromis 9. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 79 eh, na tři části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. si návrh 80, první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se Přijato třetí část pro zkontrolovat? Dobře. Druhá část eh, pozměňovací návrh 80 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část pro proti, zdrželi se, prověříme, zahají hlasování, kde se jim to ukazuje. A to e, končím hlasování, zamítnu to. Ample 2, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, O druhé části nebudeme hlasovat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 110, druhá část pro. To byla druhá část 110 pro, proti, zdrželi se. Tak to prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 112. První část pro, proti. Poznací návrh 112. Druhá část. Pardon, první část pro a prosím, eh, ukazujte zřetelně proti. Zdrželi se schváleno druhá část pro, proti. Zdrželi se schváleno třetí část Druhá část prověříme elektronicky. 112, druhá část nyní. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Třetí část pro. Proti. Zdrželi se. Domnívám se, že je to schváleno. Schváleno, dobře. MP 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. MP 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. MP 33 pro, proti, zdrželi se přijato, MP34 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Poslanecí návrh 210 pro, proti, zdrželi se schváleno, 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno, mp 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno, Pozměňovací návrh Sto třináct, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. 118 pro. Pro, ještě jednou. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Prověřit dobře. 118. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 207 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 211 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno prověřit dobře. Zahajuji hlasování, kompromis 15, končím hlasování. Schváleno. Nyní Ample 3, eh, druhá část, první se hlásil pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis, 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete prověřit? Dobře, kompromis 17, za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme zájem hlasování 130. Končím hlasování. Zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, prověříme, zahajuji hlasování 131, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslanecí návrh 137 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Empl 20 pro, proti, zdrželi se. Musíme prověřit závěr hlasování Empl 20. Končím hlasování. Schváleno nyní hlasování bloku 141 až 193, ano, ne? Tak po jednom. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 146 pro, proti, zdrželi se schváleno. 147 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 149 zájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 153 pro, proti, zdrželi se schváleno, 154 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 159 pro, proti, zdrželi se. Tak to prověříme, zahajuji hlasování 159, končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 22 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 171 pro, proti, zdrželi se. Prověří zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne, prověříme. Takže eh, zahajuji hlasování. Kompromis 24. Končím hlasování. A je schválen. Pozměňovací návrh 103 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. M 204 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 205 pro, proti, zdrželi se, prověříme, závěr hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 206 a Ample 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 94, první část pro, proti, zdrželi se Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. Empl 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 192 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. 178 první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 179 pro, proti, zdrželi se. Prověříme za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 219, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno třetí část pro, proti, zdrželi se, prověříme třetí část, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Sto osmdesát pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, ne, takže zkontrolujeme 182, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. mp 18, první část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část pro proti, zdrželi se, opět prověříme třetí část, zájí hlasování, končím hlasování, schváleno. MP19 pro, proti, zdrželi se schváleno 189 pro, proti, zdrželi se schváleno 197 pro, proti, zdrželi se schváleno 138 první část pro, proti, zdrželi se, prověříme první část, zahájí hlasování, končím hlasování, schváleno Druhá část pro, proti, zdrželi se, to je myslím to tež, ale prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnu to. 142 pro, proti, zdrželi se schváleno 143 pro, Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. skončím hlasování. Zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 222 první část pro, proti, zdrželi se. Prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. A druhá část odpadá. 223 první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. 224 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 16 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 18 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 19 pardon, 32 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, zahajuji hlasování 32, končím hlasování. Schváleno. Ample A pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. MPD pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 49 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 37 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 41 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 25 pro, proti, prosím, 25 25 pro, proti, zdrželi se, a tak to musíme prověřit, 25 závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. M pro, E pro, proti, zdrželi se, Schváleno. To prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. MPF s ústní změnou pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, No tak prověříme. Končím hlasování. Schváleno, omlouvám se. Omlouvám se za chybu. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Šedesát dva pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme, dobře, zahajuji hlasování 63. Končím hlasování. Zamítnuto. Šedesát čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šedesát pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 69, závěr hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 40 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 35 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ne, tak prověříme, 39, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto, 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno, Padesát osm pro, proti, zdrželi se, prověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pět pro, proti, zdrželi se schváleno, šest pro, proti, zdrželi se schváleno, sedm pro, proti, zdrželi se schváleno, osm pro, proti, zdrželi se schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 10 pro, proti, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. A závěrečné hlasování elektronicky. Prosím, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Děkujeme paní kolegyně Het. Chcete nám k tomu něco říci, prosím? Jag vill bara tacka för ett gott samarbete med allihopa. Det här är ju en, eh, ett viktigt betänkande som inbegriper... Mm, děkujeme vám za eh, spolupráci se všemi. Myslíme si, že jde o důležitou zprávu. Týká se to mnoha bodů, které jsou tak důležité pro eh, rovnost pohlaví. Chci opravdu všem srdečně poděkovat, samozřejmě zejména sekretariátu a také Stefaní a Erikovi protože se velmi zasazovali o vypracování této zprávy. Ještě jednou všem děkuji a přeji všem krásné léto. Prosíme o mikrofon. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání aspekty integrace. Aspekty základních práv integrace Romů v EU, boj proti nesnášenlivosti vůči Romům, Malin Bjork, zpravodajka a nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh 18. Pardon, 14 ve dvou částech. První část pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ověříme elektronicky. Návrh 14, druhá část. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Návrh 15, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 16. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 18, kde pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 21, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 28, první část, kde pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část, kde pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 13, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 33. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 35, kdo je pr- první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 37, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 38, kde pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 39, kde pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zdržel se? Přijato. Návrh 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Úvodní ustanovení jedna, návrh 1, kde pro? Proti? Při zdržel se? Musíme ověřit. Elektronicky zahajuji hlasování. E, návrh 1 k úvodním ustanovením zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Ověříme. Chcete ověřit dvojku? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 4, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 5, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 7, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 8, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 9, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Třetí část, kdo je pro? Bohužel bez mikrofonu. Ano, ověříme. Ještě jednou budeme hlasovat elektronicky. První část. Návrh 9, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. E, návrh 10. Kdo je pro?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 A další hlasování se týká rozpočtu, rozpočtová procedura, zpravodajka Barbara Matera. FAM 1, kdo je pro? FAM 1, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Ano, ověříme druhou část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Fám dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Fám tři, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Vám čtyři? Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pět. Návrh pět. A pět částí. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Přijato? Ověříme třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pátá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. FAM 6. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pátá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. FAM 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. FAM 8, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. FAM 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. FAM 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. FAM 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Fam 13. Kdo je, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Fam 14. Kdo, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Blahopřejeme zpravodajce. next point on the agenda, point nine. Další bod na pořadu jednání, pracovní cesta do Polska, bod 9. Pokud nejsou námitky, zpráva z cesty bude považována za přijatou. A příští zasedání 4. září odpoledne Tak tímto jsme vyčerpali pořad jednání. Děkuji vám za účast. Přeji vám i vašim rodinám příjemné léto, příjemnou dovolenou a těším se na vás zase v září. Eh, děkuji všem, kromě koordinátorů, které zvu k tomu, aby zůstali, protože máme ještě několik, za několik minut setkání koordinátorů. Děkuji vám.